So please colleagues take your seats. Poprosím, abyste se usadili. Ja, wir hatten den Abstimmung. Ja. So, let's get down to business. Pustíme se do práce. Auschwitz. Zahajuji schůzi našeho výboru. Měli jsme poněkud delší schůzi koordinátorů, museli jsme objasnit řadu věcí a bylo to potřebné a nutné a bylo to dobře, že jsme se tomu věnovali. A nyní pokračujeme dál, jsme u bodu 18 a 19, změna nařízení a směrnice. Obě se týkají, jak nařízení, tak směrnice se týkají farmakovigilance. A naší zpravodajkou je Linda McEwen a já bych rád nyní předal slovo paní zpravodajce. Prosím vás, usaďte se a popřejte sluchu Lindě McEwen. Děkuji, pane předsedo. Na poslední schůzi jsem vysvětlovala pozadí těchto pozměňovacích eh, návrhů ke zprávě o farmakovigilanci. Chci jenom připomenout, že zatím stál skandál ve Francii týkající se léku, který se jmenuje Mediator ten se prodával ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a v pár dalších zemích. E, Byl to lék na diabetes typu 2. A během let se ukázalo, že e, působí zásadní zdravotní problémy. Výrobce, firma Servier, e, tento produkt stahovala z různých evropských trhů, kromě Francie. Když se ta kauza objevila, a byl to ve Francii obrovský skandál a pořád to má dosah i eh, u soudu, tak Evropská komise zrevidovala právní úpravu farmakovigilance způsobem, na který jsme se dohodli před 18 měsíci. A přestože tato právní úprava oproti předchozímu systému spoustu věcí zlepšila, tak komise narazila na řadu potenciálních hluchých míst. A když je někdo chytrý a lže, tak toho může zneužít. Já vím, že většina firm to nedělá, ale v případě Servie se v podstatě stalo to, že jak se začaly objevovat hlášení z různých zemí od regulátorů, tak eh, ta firma stahovala vždy eh, ten lék jenom z daného trhu. A ne z bezpečnostní důvodu, jenom prostě znova nepožádali o prodloužení registrace. A naše právní úprava toto neřeší neřeší, co se stane, když nějaká firma stáhne lék z konkrétního trhu dobrovolně. Pokud je, a působí to velký bezpečnostní problém. Proto Evropská komise předložila řadu pozněvacích návrhů, které mají uzavřít tato hluchá místa. E, tuto práci Evropské komise velmi vítám už jsme se setkali se stínovými zpravodaji a dosáhli jsme konsensu, že je potřeba tato hluchá místa zaplnit. Další důležitá věc je, že právní úprava farmakovigilance vstoupí v platnost v červenci tohoto roku. A já jako spravodajka a stínový spravodaj a spravodajky a rada a komise všichni doufáme, že pokud se nám podaří dosáhnout rychlé zhody na těchto změnách, tak budeme schopni společně provést cel, celou tuto legislativní úpravu. A následně EMA v Londýně, která se hrává velmi důležitou roli v oblasti farmakovigilance a členské státy, budou mít možnost eh, zavádět celou tuto právní úpravu a řádně se na to připravit. Také si myslím, že je důležité pro bezpečnost pacientů, abychom případná hluchá místa co nejdříve zaplnili. Nebudu to všechno probírat. Komise v podstatě navrhuje čtyři změny. Za prvé, pokud se firma rozhodne, že neobnoví registraci, tak musí jasně říci, z jakého důvodu tak činí. Musí regulátorovi říct, proč se o to znova neuchází a následně se tedy firmy budou muset chovat daleko transparentněji. Pokud eh, je lék stažen z bezpečnostních důvodů, tak to okamžitě spustí v EMě příslušný postup, tak aby se tím někdo zabýval. V minulosti to v podstatě bylo na rozhodnutí členských států a myslím si, že v případě Servie právě eh, tato volnost působila problémy. Další důležitá záležitost se týká dalšího sledování léčiv. Víme, že po zavedení na trh se řada nových léků sleduje – pět let poté, co je trh zaveden, co je na trh zaveden eh, určitý výrobek, eh, se mají hlásit eh, vedlejší účinky. Podle nové legislativy i pacient bude vědět, že dostává nový lék, protože tam bude na obalu černý trojuhelník, ze kterého bude vyplývat, že se jedná o nový lék. Aby případně hlásili problémy, které jim ten lék působil. Nicméně v tom seznamu sledování se to automaticky netýkalo eh, léků, které byly podrobeny studiím bezpečnosti po rozhodnutí o registraci. Protože jakmile se vydá rozhodnutí o registraci, tak se může stát, že eh, ještě pár otázek se musí sledovat. Otázek týkající se bezpečnosti. Co se mediátoru týče, tak eh, v roce 2001 byla tato studie vyžádána, ale spustila se až v roce 2006 a dokončila v roce 2009 eh, těsně předtím, než byl stažen tento lék. Já si myslím, že je nepřijatelné, aby firmy neprováděly studie, které se od nich žádají. Následně je tedy potřeba, než ta studie doběhne, aby pokračovalo toto sledování. A až studie doběhne, tak se může stáhnout z tohoto seznamu sledovaných látek, sledovaných léků. Tolik tedy návrhy komise. Má zpráva podporuje v zásadě návrh komise. Chtěla jsem, aby celá úprava toho, když firmy stahují léky, byla neprůstřelná. Může se totiž stát, že firma řekne, že to dělá z obchodních důvodů, Spíše jsme chtěli, aby třeba museli říci, že to není z bezpečnostních důvodů. Zatím stále pracujeme na konkrétním znění s radou. Rada se touto otázkou také zabývá. Dobře s nimi spolupracujeme. Už jsme jim řekli, jaké obavy mám já ze změn, které prováděli na návrhu komise, rada nám vyšla vstříc a poslední návrh je více v souladu s mými pozměňovacími návrhy a s návrhem komise. A to je, myslím, dobrá zpráva. Možná, že rada dnes k tomuto vystoupí dnes dopoledne. Takže v podstatě poprosím kolegy, aby eh, předkládali co nejméně pozměňovacích návrhů. Protože pokud je budeme mít hodně, eh, tak eh, provádění se spozdí, nebude to v polovině července. Já vím, že někteří zvažují pozněvací návrhy, nejsou tady bohužel. Toto je dosti důležitá věc. Vím, že někteří chtějí eh, dát pozněvací návrhy týkající se užití medicín nad rámec běžné indikace. Mediátor byl v podstatě eh, určen jako lék proti diabetes 2, ale potom se hodně používal eh, jako lék na hubnutí a působilo to problémy. Takže někteří kolegové chtěli předložit pozměňovací návrh, který by omezil takovéto používání mimo běžných indikací a eh, že by to mělo být regulováno. Víte, tato problematika je dosti složitá. A to proto, že Evropská unie nemá ve své kompetenci říkat lékařům, eh, jak předepisovat léky. Lékaři se mohou sami rozhodovat, jestli lék předepíší mimo indikace uvedené na příbalovém letáku. Třeba u dětských léků se velmi často stává, že se takovýmto způsobem předpisují léky. Na druhou stranu tady také jsou velké obchodní zájmy týkající se právě používání léku mimo uvedených indikací. Třeba u nás mám pouze zprávu ze sdělovacích prostředků ale v úterý ráno jsem slyšela v televizních novinách, že ve Spojeném království se používá vacin eh, mimoběžné indikace pro makulární degeneraci u starých osob. Empiricky měli velmi dobré výsledky. Ví, že to funguje. Zdá se, že ta léčba zabírá Lékaři se domnívají, že je účinná. Nicméně teď Novartis se soudí s těmito orgány a snaží se zabránit NHS, aby používali tento lék mimo předem stanovené indikace, tedy pro léčbu makulární degenerace. A já nechci, aby farmaceutické firmy rozhodovaly někdy v budoucnosti, co musí lékaři předepisovat, co nemusí, nesmí předepisovat. Eh, je to velice komplikovaná otázka a nechci, abychom tady v rychlosti rozhodovali o regulaci takovéhoto používání léků. Jsem ráda, že probíhá diskuse, ráda o tom budu diskutovat s radou a s komisí ale pokud budeme předkládat k tomu teď pozněvací návrhy u farmakovigilance, tak to nedoběhne do tohoto července, ale ani do příštího července, protože je to komplikovaná záležitost, jde tam opravdu o hodně. Vstupují do hry patenty a řada dalších věcí. Není to jenom o bezpečnosti pacientů. Takže já bych byla ráda, aby se kolegové ještě jednou nad tím pořádně zamysleli a pokud chtějí předkládat pozněvací návrhy, tak aby si to rozmysleli. Ti, kteří je chtějí předložit, tady dnes nejsou, eh, tak já jim napíšu, abychom si to probrali bilaterálně. Máme velmi krátký termín na pozněvací návrhy. Pokud pozněvací návrhy nebudou předloženy, stínovi zpravodajové jich předloží velmi málo, tak doufáme, že se rychle bude moci hlasovat. Začne se vyjednávat s radou, která už reaguje průběžně na práce parlamentu a potom se možná dohodneme velice rychle. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji Lindě McEwen a nyní zahajujeme vyjádření stínových zpravodajů. Jako první má spolu paní Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poblahopřát paní McEwen. Odvedla vynikající práci a bylo to mnoho práce. A nad to se na to velice dobře vedla rozhovory na všech schůzích se stínovými zpravodaji. Naprosto s ní souhlasím, nejde tady o novou legislativu, jde tady o to přepracovat stávající legislativu s ohledem na případ léku mediátor a jde také zde o zátěžové zkoušky. Je pravda, že je tady snaha tímto vyřešit ten problém, ale veškeré problémy tím nevyřešíte, nevyřešíme, jak právě také vysvětlila paní zpravodajka. To možné není. Proto je důležité, abychom to přenechali na lékařích a na zdravotních službách tu záležitost, jak budou používat určité léky. Já tedy s vaší zprávou souhlasím, paní zpravodajko. Eh, pozměňovací návrhy jsou vaše, pozměňovací návrhy jsou Eh, spíše malé, týká se to určitých jednoznačných věcí. Myslím si, že jdou dobrým směrem. Například ten návrh, který se týká držitelů licencí a komercializace, že je zde třeba informovat agenturu pro léčivé příplevky, pokud jde k tomu, dojde k tomu, že není prodloužená registrace, či registrace je odňata, aby byl, abychom měli lepší transparentnost. a dále ty naléhavé postupy, hlášení či změny v příbalovém letáku. Zahájení postupu pro naléhavé žádosti v případech, kdy se jedná o veřejné zdraví, musí agentura provést, tedy pokud dojde k zahájení postupu, musí agentura během 70 dnů dát svůj názor, své stanovisko k tomuto. Mám pocit, že tímto na agenturu předáváme příliš velké úkoly a já jsem proti, protože opravdu je zde nebezpečí, že na agenturu navalíme příliš mnoho práce a proto bych byla ráda, kdybyste mi mohli zodpovědět tuto otázku. Jak to vypadá v současné době? Je agentura schopna zvládat veškerou tu práci, která je obsažena v návrhu? Chtěla bych poukázat opravdu na to, že tady přepracováváme legislativu, nevytváříme novou legislativu a jde nám o to, abychom to přepracovali co možná nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Další přítomnou Stínovou zpravodajkou je paní kolegyně Jana Kudakis. Prosím, máte slovo. Um, yes, I'll just speak... Děkuji jenom velmi stručně. Chtěla jsem podpořit paní zpravodajku. Jde tady o zaplnění hluchých míst. Musíme to učinit co nejrychleji, tak aby se mohla dořešit hlavní právní úprava. Další problémy se objeví, ale těmi se budeme zabývat, až se objeví. Takže jenom jsem chtěla za svou skupinu podpořit paní zpravodajku a doufám, že zbytek výboru učiní to tež a že to dořešíme rychle. Thank you very much. Next speaker is Dagmar Děkuji Dagmar Berend. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám jenom rychlou připomínku k používání léku mimo uh, uvedené indikace. Uh, protože během procesu registrace farmaceutické firmy musí jasně Eh, říci, jaké účinky má lék a k čemu se používá. Pokud umožníme používání mimo hlavní indikace, tak to bude mít dopady na období před registraci, takže toto není to vhodné místo. A pokud mohu, tak jsem chtěla předložit jeden pozněvací návrh. Už jsem to říkala paní zpravodajce. Návrh komise je velmi dobrý a pozněvací návrhy paní zpravodajky jsou velmi dobré. Nicméně uvědomili jsme si, že existují hluchá místa, zátěžové zkoušky, to je dobrý nápad, občas by se měl, měl provádět jenom tak. A pokud se něco stahuje z trhu, tak bychom měli vidět proč. V minulosti jsem si nebyla jistá, jestli to je potřeba, teď si jistá jsem. Ale zapomněla, zapomněli jsme, respektive komise zapomněla na jednu věc, takže se na ně dívám. A to otázka poplatků to nebylo upravováno. Na minulém zasedání výboru, řídícího výboru EMA tam zazněla velká kritika, že EMA musí pracovat, ale v podstatě není jasné, jaké poplatky si bude moci účtovat. Takže chci předložit pozměňovací návrh. A jak to uděláme? Spolurozhodováním, ale to by nám trvalo dva roky nebo rok a půl minimálně. A nebo to uděláme aktem v přenesené pravomoci. Já by byla připravena, aby to bylo aktem v přenesené pravomoci, pokud parlament bude moci do toho vstupovat a komise bude k tomu přistupovat jako k partnerství. Komise řekla, že pakliže to bude akt přenesené pravomoci, tak eh, budou spolupracovat úzce s EMO, v minulosti tomu zatím tak nebylo. A Patricie se mračí, říkám, že ty problémy byly předtím, než vy jste byla v komisi. Doufám tedy, že tady akt přenesené pravomoci bude dobře připraven. Předkládám k tomu krátký pozněvací návrh a doufám, že to podpoří zpravodajka a ostatní. Děkuji. A nyní Petr Lízek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Lindě za práci, kterou odvedla a sdílím názor paní Ajuzo v tom smyslu, že je to velice dobrý základ a rovněž sdílím názor Lindy a paní Ajuzo v tom smyslu, že musíme být opatrní, eh, když eh, tady přemýšlíme o tom, že otevřeme debatu o tématu off-label use, tedy eh, to používání mimo indikaci na příbalovém letáku. Ono je to velice citlivé téma a je třeba k němu přistupovat seriózně. A já si myslím, že je důležité z politického hlediska, abychom omezili takovéto užívání léků. Například z tohoto důvodu jsme dělali eh, legislativu, která se týkala dětských eh, lékařských přípravků. Ale já bych Eh, to takto odhadl. Když se podíváme, jak to tenkrát bylo u těch léčivých přípravků u dětí, tam jsme dosáhli toho, že na stanicích pro intenzivní péči se nám podařilo takovýto způsob uzí, užívání léků zredukovat z 90 na 80 těch 80 ale potřebujeme. A bude to opravdu obrovský úkol pro nás, abychom to nadále zredukali, zredukovali, protože Alternativa by byla pouze ta, že bychom vlastně dětem upřeli důležitá léčiva, protože není dostatek registrovaných léčiv pro děti. Takže je to i komplikovaná záležitost i z právního hlediska, je to sporné, za to vůbec můžeme učinit. Já bych byl proto, abychom o tom hovořili s komisí, abychom například u tomuto tématu uspořádali slyšení, ale já nechci, abychom do této zprávy dávali téma off-label use. A ještě jedna věc. Já nechci to komplikovat, ale je to pro mě důležité. Máme zde něco, co zbylo z, původního, z původní legislativy z roku 2010 a to je téma box pro léčivé příplavky, jak asi box faktů. Komise tehdy to navrhla, že se schrnou nejdůležitější Eh, vlastnosti léčivého přípravku a že to pak bude v jakémsi rámečku na příbalovém letáku. Komise tedy mm, výbor to takto schválil, pak šla Linda do vyjednávání s radou, rada byla proti a já přiznávám, možná i frakce se tomu dostatečně nevěnovaly a nebylo to pro ně dost důležité. Ale neustále nám říkají eh, lidé, kteří jsou odborníci a odpovědní za bezpečnost léku, že toto je velice dobrý systém že je třeba zlepšit farmakovigilanci a také zlepšit to, jak se léky berou, jak je lidé berou, aby je brali správným způsobem. A proto jsme v rámci zprávy Fielner schválili téma toho rámečku na tom příbylovém letáku a já si myslím, že bychom měli dát komisi jasný signál v tom smyslu, že v rámci revize příbalových letáků bychom tam rádi měli ten rámeček s těmi základními údaji o léku. Já jsem ochoten sáhnout svůj návrh, pokud bychom se tady shodli na tom, že jsme pro a že bychom byli ochotní v rámci jiného postupu to vážně zpracovat, například v rámci zprávy Fielner, pokud někdy dojde k nějakému výsledku s radou, anebo zcela separátně v rámci separátního legislativního postupu. Prosím vás o pochopení, my jsme se takto dohodli na výboru, i na plénu jsme to přijali a nyní Víme, že došlo k tomu komplikovanému jednámu v rámci prvního čtení, kde vlastně nikdo neví, jak to z textu vypadlo, ale v textu to prostě není a já jsem chtěl z tohoto důvodu na to ještě jednou poukázat a předložím odpovídající pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo stínová zpravodajka za ALDE, paní Parvanová. Prosím. President, uh, I would like... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Lindě za návrh zprávy a za výbornou spolupráci se stínovými zpravodaji a zpravodajkami. Postup Evropském parlamentu byl tak rychlejší a jednodušší u této důležité novelizace. Evropská komise správně eh, aktualizovala budoucí rámec pro farmakovigilanci jakožto odpověď na kauzu mediátor. Skupina ALDE proto plně podporuje tento návrh a podporuje také přístup paní zpravodajky. Automatické spuštění postupu eh, pro urgentní náléhavé záležitosti v případě, kdy držitel rozhodnutí o registraci chce stáhnout eh, produkt z bezpečnostních důvodů, což se stalo v případě mediátoru v několika zemích. Teď, co se týče veřejného seznamu a léků, které musí být dále sledovány, tam je to také velmi pragmatické. Také podporujeme, aby se každý rok vydávaly názvy výrobků, u kterých došlo ke stažení rozhodnutí o registraci, včetně důvodu, proč k tomu došlo. A také podporujeme návrh, který byl předložen, a Domníváme se, že je potřeba se zabývat pouze otázkami, které předložila komise, nikoli celou otázkou onoho boxu. Nechceme znova otevírat celý text směrnice. A poslední otázka se týče používání léčiv mimo uvedené indikace. Je pravda, že mediátor se předepisoval mimo hlavní indikace, s tím ale, že to podporoval držitel rozhodnutí o registraci. A následně by bylo možné se zabývat touto otázkou v rámci novelizace, kterou navrhuje Evropská komise. Ve Spojeném království existuje nová kauza s firmou Novartis, tím je potřeba se také zabývat. Musíme si dát pozor na určité navrhované pozněvací návrhy. Článek 5 se zabývá mimořádnými okolnostmi používání neregistrovaných látek a také odpovědnosti předepisujících lékařů. Takováto odpovědnost by neměla být přesouvána na pacienty, pakliže se léčivo používá mimo hlavní indikace. Možná nejlepší by bylo, abychom požádali agenturu, aby připravila určité instrukce, které následně by museli uplatňovat členské státy. Děkuji. Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam řečníků. Já poprosím paní Brunk, tedy komisi eh, za generální ředitelství Sanko. Prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Odpovím na různé otázky, které tady padly. Především chci říci, že děkujeme za podporu návrhu komise. Děkujeme také za to, že chápete důvody, které vedly k tomuto návrhu. Teď, co se týče konkrétních otázek. Za prvé, Paní Ayuso se ptala, jestli změna v indikaci a dávkování bude řešena prostřednictvím postupu pro naléhavé záležitosti. Ano, v návrhu komise to tak bylo upraveno. V těchto případech je pro komisi velmi důležité to, aby se spustil tento postup, pakliže se objeví zásadní bezpečnostní obavy na základě farmakovigilanční činnosti. To je pro komisi v tomto kontextu velice důležité. Za druhé, k tomu, co říkala paní Rodbern, tedy poplatky, spolupracujeme s EMOU, dokonce i dnes začíná dvoudenní zasedání s pracovníky EMA, na kterém se budeme snažit eh, vyřešit právě otázku poplatků. Vznikne z toho dokument, který se bude konzultovat veřejně se zainteresovanými stranami a následně budeme schopni vypracovat návrh. Je pravda, že pokud následně musí proběhnout plný proces spolurozhodování, tak to v nejlepším případě bude trvat rok protože musí proběhnout určité procesní kroky, které mají termíny. Není to ničí chyba. Jenom vás chci ještě jednou ubezpečit, že s EMO máme intenzivní pracovní vztah a spolupracujeme na tomto tématu. Za třetí, ten takzvaný fact box. Tady také jsem vás chtěla ubezpečit, že jsme zahájili studii čitelnosti zhrnutí informací na obalu a na příbalovém letáku. V tuto chvíli se zabýváme tím, co toto políčko s fakty bude vlastně znamenat. Víme, že tam je určitý překryv eh, s příbalovými letáky. Tato otázka faktboxu vznikla ve Spojených státech, kde je úprava trochu jiná. V rámci této spustěné studie se budeme také snažit zjistit, jaké kroky je potřeba podniknout pro zvýšení čitelnosti těchto informací. A také vezmeme v úvahu úpravu jinde, tedy tato políčka s zhrnutím informací. Teď, co se, použí, co se týče používání léku mimo uvedené indikace, tak souhlasím s tím, že to je velmi komplikovaná záležitost a musíme se nad tím pořádně zamyslet předtím, než to začneme nějakým způsobem řešit. Řada z vás se vyjádřila tomuto používání mimo hlavní indikace, respektive k regulaci tohoto použení, použití a my souhlasíme. Děkuji. A ještě dám tady eh, slovo předsednictví rady. Přihlásili se o slovo. Je tady paní Pozn, která zastupuje radu. Prosím, máte slovo. Ja, tak. Kære medlemmer af Envi. Děkuji, pane předsedo. Je to pro mě potěšením být dnes mezi vámi a spolupracovat s vámi při řešení tohoto legislativního textu. Já jsem Dorta Pousin a předsedám pracovní skupině pro eh, léčiva a eh, lékařské prostředky v radě. Eh, jsem právnička a pracuji v rámci dánského zdravotního systému a řeším tedy Um, tyto záležitosti u nás doma v Dánsku. Vím, že tady je velké přání, abychom eh, tato pravidla schválili co nejdříve, tedy pravidla týkající se farmakovigilance, je to také přání rady. Od té doby, co jsme dostali návrh, tak jsme se zabývali třemi ustanoveními, které bych tady ráda stručně navrhla. O co jde? Jednak jde o unijní postup. podle článku 107i příslušné směrnice. Jde tady o to, že tady je zapotřebí plnit povinnosti, které vyplývají z unijního postupu. A my chceme mít nějaký my chceme mít urychlený postup rozhodování a zároveň nechceme nikoho zbytečně zatěžovat. A výbor Prake má celou řadu povinností, které musí naplnit a tyto povinnosti vedou k tomu, že tato legislativa, která je z roku 2010, tak byla schválena a eh, má být provedena. Tento unijní postup byl, neměl být vyvolán automaticky v příliš mnoha případech. To je přání. Poté se tady objevilo další ustanovení, které jsme v pracovní skupině Rady hodně probírali. Je to konkrétně článek 23 eh, nařízení. A jde tam o tom, že tyto léky by měly být označeny nějakým konkrétním zvláštním symbolem. Ehm, takový černý trojuhelník by tam měl být. Rada se domnívá, že bychom neměli mít eh, příliš dlouhý seznam, který bychom zveřejňovali, takže ten seznam by měl být co nejkratší. To je to, co nám leží na srdci. Proč? Proč chceme, aby ten seznam byl krátký? Ehm, v podstatě bychom zředili ten účel, kterého chceme dosáhnout, podkopali bychom. A není možné, aby ten symbol byl používán příliš často. A tím pádem by ho lidé přehlédli. Pak je tady problém toho příbalového letáku. Má pacient vědět, má tam být uvedeno, jaká léčiva podléhají zvláštnímu dohledu. Máme to zveřejňovat či ne? No je zapotřebí to aktualizovat v případě, že uběhnou určité lhůty nebo že dojde k novým schválením. A to může znamenat, že se zmizí některé produkty z trhu ještě předtím, než dojde k aktualizaci informací v příbalovém letáku. Takže to je obava, kterou jsme řešili. Nakonec tady máme článek 123 směrnice. A tam se hovoří o přístupu k informacím. Tento článek upravuje přístupu k, přístup k informacím pro všechny, kteří mají eh, licenci pro eh, uvádění výrobku na trh. A pokud by došlo, pokud by nebylo požadováno prodloužení eh, té licence, tak ty je třeba upravit vztah podniků a orgánů, protože tady jsou určité informační toky a ehm, ty informační toky musí nějak plynout. To znamená, členské státy, které vůbec příslušný produkt nemají na svém trhu, tak i tyto členské státy musí být informovány v případě, že kvůli nějakým bezpečnostním záležitostem je eh, pozastaven prodej toho výrobku na jiném trhu v jiném členském státu. Chceme tedy zajistit, aby všechny členské státy dostaly ty velmi důležité informace, přestože jejich produkt vůbec není na nich trhu. Takže pokud jde o bezpečnostní záležitosti, tak ty státy musí být informovány, přestože jejich ten produkt na jejich trhu prodává není pak eh, mm, je tady problém včasného eh, spuštění toho systému včasného varování. O tom jsme také v radě diskutovali. Někdo, kdo má licenci pro prodej ve třetí zemi, tak by mohl být dočen touto problematikou. Nebo se to může týkat eh, výrobků, které jsou tady v dispozici na třetích trzích a prodávají se kromě toho také v EU a příslušné orgány o tom musí být informovány. Závěrem bych ráda poukázala na to, že dánské předsednictví jménem Rady se těší na konstruktivní spolupráci, a to se všemi zúčastněnými. Jak jsem řekla, chceme s vámi konstruktivně diskutovat oba legislativní texty. Pan předseda, předávám slovo eh, zpravodajce paní McEwen. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegyně a kolegové za podporu. Já vím, že bude pár pozněvacích návrhů. Určitě je vyřešíme ke spokojenosti všech. Co se týče užití mimohlavní indikace, možná by bylo dobré, abychom k tomuto se ujali zvláštní iniciativy, protože to je zvláště složitá otázka. Možná bychom k tomu měli mít slyšení, zamyslet se nad tím, zamyslet se nad tím, co by třeba takové instrukce EMI znamenaly. Protože eh, je to složitá otázka, do které také vstupuje eh, kompetence Evropské unie v oblasti předepisování. Nedá se to tady vyřešit pouze tímto pozměňovacím návrhem. Co se týče eh, přílišného zatížení prací EMI, je potřeba zajistit, aby Emma fungovala. Setkávají se v Londýně, tam mají možnost lidé hovořit o problémech, ale teď jsme z toho vytvořili určitý orgán, tak, aby se problémy, které vznikly v kauze Mediátor, neopakovaly. Takže opravdu potřebujeme skutečný evropský systém pro zajištění bezpečnosti léčiv. V rámci vyjednávání s radou už jsem zjistila zhruba na kolika případy by EMA pracovala, tak abychom našli ten nejpraktičtější způsob práce. Naléhavý postup je jedna věc. Na druhou stranu se může stát ale, že jsou jiné věci, které nejsou naléhavé, ale přesto se mají eh, studovat. Máme k tomu postup v článku 31. Mediátor se několikrát diskutoval ve mně, ale nic se nestalo. A to bych ráda, aby se neopakovalo. To je nepřijatelné. Aby prostě EMA eh, byla jenom místo pro nějaké schůze. Pokud eh, daňoví poplatníci platí lidem za to, aby se setkávali takto v Londýně, tak ta setkání musí být nějaké výsledky. Myslím, že s radou se dohodneme. Pokud se objeví skutečné problémy, je potřeba na ně reagovat a pokud se na ně reagovat nebude, musíme vědět, proč se na ně nereaguje. Ten systém je prostě potřeba zracionalizovat, tak aby to všechno dobře fungovalo, optimalizovat. Vím, že lidem hodně leží na srdci kauza mediátor a to, aby se to vyřešilo. Takže děkuji kolegové a kolegyně. Doufám, že se rychle dohodneme, tak abychom v polovině července už měli lepší postupy v celé Evropě pro bezpečnost léčiv. McEvan, Děkuji Lindě McEvan a děkuji všem, kdo se vyslovil v naší debatě. Děkuji také předsednictví, že je dnes zastoupenou nás na výboru. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 27. dubna. A dohodli jsme se s paní zpravodajkou na jedné věci, tak abychom vůbec mohli dodržet časový harmonogram, protože hlasovat se bude v květnu. Bylo to 8. května ve výboru EVY Znamená to tedy, že veškeré pozměňovací návrhy můžete překládat pouze v angličtině. A o zprávě budeme hlasovat v září na plénu. Tímto jsme uzavřeli tento bod, respektive body 18 a 19 na pořadu jednání a sekretariát mi říká, že z redakčního hlediska rádi pomohou při vypracovávání pozměňovacích návrhů v angličtině. A nyní jsme u bodu 20. A to je dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk. Zde je spravodajkou paní Marina Janakudakis a já bych chtěl na prvním místě jako první dát slovo paní zpravodajce. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že to byla velmi zajímavá zpráva. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům a zpravodajkám, se kterými jsem zatím jednala, protože mě dali důležitou zpětnou vazbu. Klíčové slovo v této zprávě je slovo dobrovolné. Na to se soustředíme. Dobrovolnost, transparentnost a dosledovatelnost. Tato zpráva má být v souladu se zprávou, kterou jsme přijali k darování orgánů na začátku roku. Jinými slovy tedy apelujeme na lidi, aby darovali tkáně a buňky, ale bezplatně. Já jsem se soustředila hlavně na tři oblasti, a to kmenové buňky, to jsem hodně studovala, tyto buňky jsou hodně důležité, tyto postupy zachraňují lidské životy. Kromě toho také oblast pupečníkové krve. To vím, že to je trochu kontroverzní, protože tady existují soukromé kliniky a veřejné kliniky. A já jsem říkala, že veřejné kliniky jsou dobré, ale zároveň je potřeba zachovat i soukromé kliniky a že ty soukromé kliniky by měly spolupracovat s těmi veřejnými. Nechtěla jsem vypíchnout jenom jedny a ne druhé. Potom jsem hovořila ještě o další věci, o takovém programu, který máme ve Spojeném království. Ten má pomoci těm lidem, kteří se jednoduše nemůžou dostat k léčbě. Je to program, který má zvýšit počet eh, darcovství a gamet. Pokusím se to rychle vysvětlit. Co to znamená? Například eh, darcovství eh, ovocitu. Když se žena léčí, může přitom darovat eh, ovocity. A když je daruje, tak potom platí méně za léčbu. Jinými slovy, tedy sníží se náklady pro danou ženu, která se léčí a ostatní dostanou gamety zadarmo. A to také platí pro spermatozoidy a také pro eh, mrazení eh, ovocitu Eh, to je u nás zadarmo pět let, pakliže některé tyto vocity darují. Takže tím zpřístupněme dárcovství širší veřejnosti bez finančních pobídek, což je to, co chceme. Termín na pozňovací návrhy je třetího, pokud si to dobře vzpomínám. A v tuto chvíli bych se ráda vyslechla názory ostatních, tak abychom uviděli, jak se dá pokračovat u této zprávy. Děkuji. Dostáváme se ke stínovým zpravodajům. První na řadě je Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také eh, paní Jana Kodakis za její práci. Návrh zprávy představuje dobrý základ pro naši společnou práci obsahuje jasné poselství. Chceme, aby dárcovství tkání a buněk bylo dobrovolné a bezplatné. A mimořádně eh, vítám to, co je uvedeno v bodě 23. Je to starý požadavek eh, Evropského parlamentu a byla tady velká většina pro jasnou právní úpravu pro eh, bezplatné dobrovolné dárcovství, aby to bylo v základní směrnici a tehdy, ale když jsme eh, jednali o směrnici, tak to nebylo možné, nemohli jsme, nebyli jsme schopni to prosadit vůči komisi a radě, ale mezi tím se věci změnily a paní zpravodajka se odkazuje na směrnici o dárcovství orgánů, kde jsme naprosto jasně stanovili, dokonce na návrh Evropské komise a se souhlasem rady, že členské státy musí zajistit, že dobrovolné a bezplatné dárcovství se e, děje a pak ale tady existují, pokud se není možné zajistit, tak existují výjimky. Důvodem bylo to, že tehdy ta právní situace byla jiná v době, kdy se přijímá tato směrnice. Mezitím ale máme jakožto součást evropské legislativy mm, eh, chartu základních lidských práv, je to součástí Lisabonského, Lisabonské smlouvy a, a ehm, eh, i nedotknutelnost lidských orgánů je tedy základním principem EU. Takže bod 23 je podle mě velice chytrý. Myslím si, že je velmi chytré, že tady apelujeme na komisi, aby ta ty obě formulace přizpůsobila a to i na úrovni e, směrnice o dárcovství orgánů. Pro mě to je velice důležité a představuje to pro mě zásadní bod té zprávě. Pak se tady vyzdvihuje také dosledovatelnost, což určitě chci podpořit a v bodě 9 se e, velmi jasně hovoří o online obchodování s gametami a tady to neom, naprosto podporuji. Pak ehm, pupečníková krev, to je také důležité téma. Myslím si, že tady před námi stojí úkol. Pokud eh, ve stávající směrnici je, že členské státy mají usilovat o eh, zajišťování bezplatného a dobrovolného dárcovství, tak já si myslím, že by to měla být eh, povinnost členských států i v oblasti pupečníkové krve. Existují různé systémy v různých členských státech. Velmi často se neposkytují informace a já si myslím, že je v pořádku, že paní zpravodajka to tady staví do popředí diskuze. Pravděpodobně budeme muset diskutovat o tom, zda budeme mít soukromé a veřejné e, databanky e, pupečníkové krve a zda budou rovnocenné Myslím si, že bychom měli vyslat požadavek z Evropského parlamentu a to by se týkalo veřejných databank. Podle současného stavu vědeckých informací se týká o terapie, která se více využívá, je určitě etičtější, ale soukromé databanky bychom neměli zakazovat. Nebo bychom neměli je stavět do nějakého horšího světla, pokud budou dodržovat pravidla pro kvalitu a bezpečnost, včetně těch ostatních pravidel, zejména eh, ty mm, zásady, že nesmí docházet ke komercializaci eh, s buňkami a tkáními jako takovými, jak je to uvedeno v eh, listině základních práv, že lidské tělo, jeho orgány nelze komercializovat, nelze prodávat tak eh, pokud to soukromé databanky budou eh, dodržovat toto pravidla, tak oni mají také své postavení, svou roli a je třeba eh, dělat osvětu, jaké terapie existují a jaké terapie neexistují. Já bych byl rád, kdybychom zprávu ještě trochu vylepšili, upřesnili protože stávající legislativa, stávající právní základ není dokonalý, ale myslím si, že může být motivací pro komisi se tím více zabývat. Jestliže ve směrnici je uvedeno, že členské státy usilují o to, aby zajistili dobrovolné a bezplatné dárcovství, a pak je ve zprávě uvedeno v bodu preambule je, pardon, řečník se omlouvá, je to bod preambule I, že pouze 11 zemí učinilo politická opatření eh, pro to, aby bylo tedy cílem eh, dárcovství eh, tkání a orgánů, tak si myslím, že to je trochu v rozporu se směrnicí a myslím si, že bychom měli jasněji, formulovat měl by jasněji zaznít, že těm požadavkům vyšlo stříc pouze 11 členských států. A měli bychom se podívat na konkrétní případy, Ehm, odborníci už celou řadu vedou diskuzi o ehm, dárcovství z Rumunska, ehm, kteří jsou motivováni dárcovstvím s finančními důvody, to plat ve výši třeba jednoho a půl ročního platu a dochází k ohrožení zdraví, k vedlejším účinkům. A myslím si, že roční plat není žádná eh, úhrada, to je přesně ta komercializace, kterou si nepřejeme a tehdy eh, odpovědi příslušného komisaře nebyly dostačující. Kolegyně tady může hovořit také o podobném případu z Dánska, kde opět šlo zjevně o peníze. Měli bychom eh, říci, eh, jaká jména tam zazněla, takovýto stav je nepřijatelný a měli bychom něco dělat. Paní zpravodajka, teďka poslední připomínka z mé strany, to téma Benefit in Kind. Tady to je třeba ještě přeskoumat. Pokud jde o to, že nějaký pár není kvůli chorobě ženy eh, schopen eh, získat vajíčka a kvůli tomu nemůže mít děti, a v druhém páru je problém na straně muže, tak určitě je to něco, nad čím stojí za to se zamyslet. Ale pokud jde o fleece sharing, Tady o e, nějaký výkon, který se normálně platí a najednou ho dostanete zadarmo, protože dáte k dispozici e, své buňky někomu, tak to je v podstatě totéž, jako kdybych se nechal za to dárcovství zaplatit. Dostanu něco zadarmo, protože e, jsem dala k dispozici svou část těla. A to je v rozporu se, se zásadou, kterou, o kterou usilujeme a proto si myslím, že tady bychom měli na té formulaci ještě trochu zapracovat. Nechceme bránit párům na, ve spolupráci, ale mm, pokud eh, bychom se dostali na úroveň toho, že za lidské tělo se platí, tak tady musíme být eh, přísní. A myslím si, že se shodneme na tom, že rozhovory s paní zpravodajkou ukázaly, že mm, jdeme stejným směrem a musíme pouze zapracovat na formulaci tak, abychom eh, měli ve výboru širokou podporu většiny. Děkuji, eh, Petr Líze. A další je Vittorio Prodi. Eh, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem chtěl poděkovat eh, paní kolegyni Jana Kudakis za skvělou práci, kterou odvedla. Děkuji také za její ochotu při diskuzi a k diskuzi. Já se domnívám, že toto téma je velmi důležité téma, a nikdy nesmíme opustit to, že to je bezplatné. To znamená, to dárcovství musí být bezplatné, dárcovství buněk a tkání a toho se musíme držet. Myslím si, že je to něco, o čem nelze upustit, protože nechceme, aby se toto stalo předmětem obchodování tkáně a buňky, protože si myslím, že by to mohlo mít velmi závažné důsledky. Zůstává tady problém souhlasu k dárcovství orgánů. A můžeme si mm, říct, že existují určité rozpaky, pokud jde o e, poskytnutí orgánu. V případě, že ta osoba, která má, nebo příslušná osoba neponechala žádné konkrétní pokyny o tom, že tedy není ochotná poskytnout, nebo je ochotná poskytnout eh, orgány k dárcovství. Můžeme si říci, že eh, neponechání žádných instrukcí znamená souhlas, ale mm, pak je tady téma identifikace nebo určení smrti potenciálního dárce. Pak eh, kolega Líze tady nadnesl také problém toho pojmu in kind. Che si tratta eh, di... Jde tady v podstatě o výměnu orgánů, nebo tady bylo řečeno, že jde o výměnu orgánů. A já si nemyslím, že se tady můžeme omezit pouze na takovýto význam. Ale já se obávám, že by to mohla být taková otevřená dvírka, prá, dvířka právě pro tu komercializaci, pro obchodování s orgány. A proto já bych se snažil o to, abychom se vyhnuli tomu uh, pojmu v naturálích in kind, a dovolím si navrhnout pozměňovací návrh. Pak je tady problém, který se týká pupečníkové krve. Hodně se o tom hovořilo na veřejnosti, byla velká diskuze, velká reklama a dochází poměrně k širokému dárcovství, rozšířené, ale Specialisty, se kterými jsem hovořil já, tak mi řekli, že je třeba být obezřetný, protože buňky eh, z pubečníkové krve jsou potenciálními nosiči ehm, kmenových buněk, ale není řečeno, že jsou lepší než kmenové buňky, které můžete eh, získat z živé osoby, která je potřebuje. A pokud jde o to technologie získávání kmenových buněk eh, z živé osoby, tak existuje plno věcí v literatuře, kde se hovoří o, tomto, mm, o této formě získání, ale literatura nic nehovoří o využití eh, kmenových eh, buněk z pupečníkové šňůry. Takže podle informací, které mám já, tak ten boj o půpečníkovou krev nebo pučníkou šňůru, tak zatím vším je také trochu přání zisku. To znamená, aby to bylo něco, s čím se obchoduje. Proto si myslím, že tady je třeba být obezřetný. Protože problematika popečníkových šňů, popečníkové krve může být zajímavé, ale Není to tak, eh, že eh, pokud jde o získávání kmenových buněk tímto způsobem, takže to je mm, ten nejlepší způsob a proto je třeba, nebo bezproblémový způsob. A může to být opět eh, důvodem k obchodování, nebo můžou zatím být obchodní úmysly. Merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour remercier Marina, notre... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat paní zpravodajce za její zprávu. E, ta zpráva pravděpodobně nebude až tak nekonfliktní, jak se mohlo zpočátku zdát. Paní zpravodajka zde zmínila několik zásad, rovněž kolegové, o kterých jsme již hlasovali v jiném kontextu. I tehdy bylo mnohé velice kontroverzní, ale ta zásada té bezplatnosti a tak dále, Takovéto zásady jsou jasné a jsou stanovené, ale pak je zde ještě reálný svět. Svět lékařů a svět medicíny. A tam eh, jde velice o správnou volbu slov. Eh, plat nebo náhrada, odměna, to jistě nechceme. Ale eh, dárce by měl dostat jakousi náhradu za například náklady, které mu vzniknou eh, při tomu procesu dárcovství. Neměli bychom být pokrytečtí a neměli bychom pokrytecky přistupovat k té zásadě bezplatnosti. Já jsem Petra Lízeho a další trochu nepochopila, když hovořili o tom egg sharingu, když hovořili o tom, že s lidé jaksi vyměňují jisté služby, této eh, věci. Když hovoříme o spravedlivém mm, vyrovnání a vypořádání, já nevím, Petr Líze o tom také hovořil jako o problému, asi z jiného důvodu a má jiné přesvědčení a já bych tady chtěla říct, že bychom měli být opravdu opatrní. A co se týče bodu 5 a 6, to mě poněkud znepokojuje a znepokojuje mě také to odůvodnění, které tam je. Co se týče dárcovství gamet, zdali je třeba, abychom k tomu přistupovali velmi restriktivně. Ale neodpovídá tomu to tomu, co již existuje jako pravidla ve 14 členských státech a tento přístup mi připadá realističtější a humanističtější. Já si nemyslím, že bychom tady si měli probojovat jednu jedinou filozofii. Potřebujeme jako jestli vyvážení, protože je zde nebezpečí, že budeme humanismus chápat a vykládat špatně a necháme tisíce a tisíce pacientů čekat. Samozřejmě existuje ten takzvaný medicínský turismus a rovněž problém anonymity je závažný, je to jakási zeď, která vytváří problémy, skutečné problémy. U nás v Belgii je, jsou tisíce takzvaných... Ici, la priorité, c'est euh, le, le mot voluntary dětí Talisu, z toho expresního vlaku, tak tomu říkáme. E, já si myslím, že to dobrovolnost je důležitá, ale pro mě by tady hlavní měla být vyváženost, vymážený přístup k těm jednotlivým přístup, principům, vyváženě se k ním postavit. A musíme si také jasně říci, že tady je nedostatek. V mnoha členských státech je na absolutní nedostatek tkání a buněk. A to jsem se ještě ani nezmínila o kmenových buňkách z páteře. Já v zásadě se zprávou souhlasím, ale myslím si, že potřebujeme lepší senzibilizační kampaň, aby veřejnost měla lepší povědomí. Od roku 2004 se tomu věnujeme Komise zmiňuje celou řadu možných cest, který by bylo možné se vydat v souvislosti s dárcovstvím orgánů, rohovky a tak dále. Je tady směrnice z roku 2004 a to, co navrhuje paní zpravodajka v rámci bodu 23, se mi velice líbí. A ještě jedna věc, a týká se to také debaty, kterou tady otevřel pan Prody. Opravdu si myslím, že je důležité, abychom vyzvali komisi, aby se v této věci jasně angažovala. Už jsme se tomu věnovali v rámci usnesení Petra Lízeho a Hanse Peterlho z roku 2011, které se týkalo půpečníkové krve. Já nejsem tady expertka, nejsem odbornice, nejsem ani lékařkou ale já jsem velice otevřená této věci. Ten problém mi leží na srdci a e, naslouchám všem, ale z kruhu odborníků zatím neslyším to, co tady zmiňoval pan Prody. Spíše opak. Například v televizi jsem e, viděla jeden pořad, ve kterém se jasně ukázalo, že 19-letý chlapec má velmi dobrou kvalitu života právě na základě takovýchto opatření. Není tedy možné říci, je to zakázané a konec. Je třeba, abychom to vhodně zvážili, abychom byli ličtí v našem přístupu. A je třeba opravdu vytvořit rovnováhu Protože tady jsou cesty, které jsou slibné, které se nám otevírají. A není možné, abychom si je jednoduše uzavřeli. Děkuji. Děkuji a není má slovo Margarita. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za její zprávu a také za to, že se tomuto tématu tolik věnovala. A je to téma, která nás velmi všechny zajímá. Samozřejmě, i z dnešní diskuze je jasné, že se diskuze o tomto tématu jen tak lehce neuzavře. Všichni se shodneme na tom, že musíme zvolit humanistický přístup, ale on na to neexistuje žádný patent na humanismus. A otázka tedy je, jak to chceme nadefinovat. Chceme zajít co možná nejdále, abychom pomohli já si myslím, že tam existují etické hranice, etické hraniční oblasti, kde je to opravdu na hranici a kde již není možné, co vše je možné udělat. Například v Dánsku máme zákon, kde, podle kterého je možné vytvořit dítě jen z toho důvodu, abychom medicínsky pomohli jinému dítěti, sourozenci takového toho dítěte. Tedy opravdu tady se splodí dítě jenom proto, aby se pomohlo sourozenci, tedy splodí se dítě pouze za jediným, jediným účelem a takovéto dítě se to později dozví, takže to je opravdu oblast, který je na hranici. Bylo tam, dochází k stvoření jakéhosi náhradního dítěte, samozřejmě takové dítě e, také musí mít možnost dobře žít, ale takové dítě opravdu vzniká proto, protože jeho sourozenec je nemocný. Takže si myslím, že je třeba dodržovat jisté hranice. Není možné říct si pouze dobrovolnost. Je důležité, aby to bylo bezplatné a aby to bylo bez eh, jakýchkoliv protislužeb. A ve zprávě se to dobře zdůrazňuje. Ale i navzdory tomu se takovéto věci dějí. Petr Líze nám tady uvedl několik příkladů, pak máme příklad z Dánska z roku 2007, tehdy to bylo ve všech médiích, Žena, které bylo více než 60 let, byla těhotná samozřejmě pomocí takovýchto prostředků, pomocných prostředků. V Dánsku se o tom velice diskutovalo, říkalo se tehdy staří muži, také mají děti, proč by tedy nemohly mít děti staré ženy? To byly diskuze, které jsme tehdy vedli v Dánsku. Měli bychom ale se spíš postarat o to, aby eh, jaksi děti nemělo příliš mnoho starých rodičů, protože naším cílem musí být, aby děti měly zdravé rodiče. To vlastně tehdy nebylo vlastní dítě té starší ženy, ona se tehdy nechala v Anglii uměle odplodnit pomocí darovaných vajíček a my jsme tehdy požádali komisi, aby to objasnila a vyšlo najevo, že je to standardní přístup ve Spojeném království, že tam se implantují i velice starým ženám darovaná vajíčka. Tedy já se ptám, jaká žena dobrovolně by věnovala vajíčko pokud by věděla, že vlastně takovéto vajíčko bude implantováno v podstatě babičce, která pocítí přání stát se ještě jednou matkou. Tedy já se ptám, eh, vědí všichni, co se vlastně děje, všichni ti, kteří se toho účastní? A anglická strana tehdy řekla, že to v Anglii není standardní postup a právě proto tehdy šlo o placené dárcovství. Já chci říct, že já zastávám humanistický postoj, ale musím říct, že tyto zvláštní obchodní praktiky by se neměly nadále rozšiřovat a to musíme zajistit pomocí naší zprávy, aby to bylo opravdu bezplatné. A dále ta vzájemnost, to je také velice problematické. Když řekneme nějaké ženě, že pokud daruje vajíčko, tak dostane jiné vajíčko od odpovídajícího zařízení lékařského, nevím. Například, když je žena neplodná, tak se potom oslovují sourozenci takovéto ženy, zda by byly ochotní věnovat vajíčko, tady její sestry. Já neříkám, že jsem zcela proti dárcovství vajíček, ale je to obtížná situace, zejména pro ženy, protože ženy jsou eh, samozřejmě dárci spermií, ale ženě je opravdu možné odemnout vajíčko i bez jejího souhlasu, aniž by o tom věděla. A ještě několik poznámek. Eh, jde o terapii neplodnosti. Tomu se prostě opět budeme muset věnovat, tomu se nevyhneme. A zde na výboru budeme muset říci, že že zde máme velké téma neplodnosti, zejména u mužů. Tím se zabýváme příliš málo. To je vlastně ten vlastní problém. Neplodnost mužů i žen, která dramaticky narůstá. A je třeba eh, jasně pojmenovat příčiny eh, tohoto nárůstu. Dále otázka pupečníkové krve. Eh, měli jsme tam ústní interpelaci, která se týkala popečníkové krve a v rámci tohoto bylo stanoveno následující, že třeba, abychom se v této věci měli na pozoru, protože není možné eh, si slipovat příliš mnoho eh, možný, možného terapeutického využití na základě pupečníkové krve. Ještě nevíme, jaké terapeutické možnosti v sobě vlastně pupečníková krev skrývá. Je tedy dobré, abychom měli banky pro pupečníkovou krev, ale nemůžeme si od toho při, slibovat příliš mnoho. Není možné říkat rodičům, že budou um, lékaři schopni později jejich dítě v uvozovkách opravit pouze proto, že bude um, k dispozici pupočníková krev. Jistě je dobré, abychom měli banky kmeňových buněk, toto může být v budoucnu velice užitečné, a bylo by dobré, kdyby to bylo na, na evropské úrovni, kdyby tady existovala síť takovýchto bank, aby bylo možné vždy nalézt správné buňky pro pacienty, kteří buňky potřebují. V Dánsku to máme tak, že chceme, aby to eh, bylo eh, v rámci veřejného sektoru, aby to nebyly soukromé banky. A snažíme se taky eh, přistupovat k pacientům spravedlivě. Nechceme, aby tam vznikaly nějaké eh, velice zvláštní postupy a přístupy. Děkuji Margaritě a nyní mám na seznamu ještě tři řečníky. Rád bych seznam řečníků uzavřel. Je to François Krostet, Linda McEwen a Dagmar roth Já bych vás poprosil, abyste dodrželi eh, rámec tří minut, abychom měli ještě čas na to udělit slovo komisi a aby také mohla zareagovat ještě paní zpravodajka. François Krostet. Um. Ehm, je, je voudrais d'abord féliciter... Euh, v první řadě bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce za kvalitu její zprávy. A vím, že eh, nikdy nemáme dost času, já se skoro vždycky dostanu na řadu až poslední, ale chtěla bych říct něco, co mi leží na srdci. Jde tady o eh, buňky z pupečníkové krve a o Eh, pupečníkové šňůry a o pupečníkovou krev. Já tady nesouhlasím s některými kolegy, kteří jsou velice zdrženliví, protože si myslím, že je velice závažné, že parlament eh, se někdy domnívá, eh, že je to odpad v nemocnici, ale já si myslím, že to je naopak skvělá možnost, jak najít nové terapie, a jsem dokonce přesvědčena, že zanedlouho, nevím, jak dlouho to bude trvat, mohou to být ehm, desetiletí, ale myslím si, že eh, už nebudeme mít jenom jeden lék pro celou populaci, ale budeme mít individualizované léky nebo individualizované terapie, které budou šité na míru a umožní tímto způsobem vyléčit choroby, které jsou dnes neléčitelné. A přestože výzkum se vyvíjí, a, a není to vždy rychle, tak tady bylo dosaženo obrovského pokroku. My sice nemáme ještě všechny odpovědi na všechny naše dotazy, ale nemáme právo tuto možnost nyní úplně skartovat. A je mi líto, že země, jako například moje, která má eh, četné nemocniční, četná nemocniční zařízení a instituty a eh, systematicky eh, odmítá nejenom pupečníkovou krev, ale i pupečníkovou šňůru, protože my přece víme, že tam jsou některé buňky, které mají skutečně slibné výsledky, velký potenciál. A já si myslím, že bychom nikdy neměli tuto věc, tedy pupečníkovou šňůru, považovat za lékařský odpad, ale měli bychom mít databáze, víme, že tady máme teď 24 hodin na to, abychom za určitých teplot eh, přepravili pupečníkovou krev nebo pupečníkovou šňůru a uložili To znamená, máme 24 hodin, například pro leteckou přepravu a můžeme to rychle přepravit do jakýchkoliv databank. Můžou být soukromé nebo eh, veřejné. Tam je zapotřebí ještě stanovit eh, podmínky, velice přísná pravidla, Eh, protože tady vzniká dvourychlostní lék nebo eh, lék, který by pak eh, mohl být pouze pro bohaté a nikoliv i pro chudší. Takže tady je třeba vyřešit tuto otázku. Ale nechceme ztratit příležitost, ztratit čas a komise podle mne by měla prostřednictvím sdělení se obrátit na členské státy a požádat je, aby se zabývali Eh, získáním a skladováním tedy jak pupočníkové krve, tak pupočníkové šňůry. Děkuji, říká pan předseda, nyní Linda McEwen a poté Dagmar Rodbern. Já bych chtěla poděkovat Marině za zprávu. Souhlasím s řadou připomínek kolegů a kolegyni. Chci zdůraznit jednu věc, na kterou narazil Petr Líze, tedy dobrovolné dárcovství a to především vajíček pro umělé oplodnění. Před pár lety, než Marina byla zvolena do parlamentu, byl případ rumunské ženy, které zaplatili um, ehm, v naturálích hodně peněz, přepočtu hodně peněz uh, za to, aby darovala vajíčka. Darování vajíček to není jenom maličkost. Je to poměrně zásadní zákrok riskantní zákrok u mladých žen. A lidé z té kliniky řekli, že to je altruistické. Já jsem říkal, proč by mladá rumunská žena, které je 21, 20 let, většinou to jsou studentky, by altruisticky darovali vajíčka ženám, které v životě nepotkali. A objevovalo se to případ po případu, takže si myslím, že tady je potřeba si dát opravdu pozor. Proběhla tady velká diskuse, nakonec se tím zabýval příslušný orgán ve Spojeném království a v podstatě tato dárcovská linka byla uzavřena. Myslím si, že je potřeba si dát pozor na to, protože existuje trh pro toto a neměli bychom otevírat možnosti pro takovéto zneužívání mladých lidí, protože v tom případě si myslím, že o to vlastně šlo. Protože není to jednoduchý zákrok darovat vajíčka, je to riskantní zákrok, a může ohrozit dlouhodobé zdraví. A nemělo by se to dělat za peníze. Takže pozor na znění. Děkuji Lindě a nyní má slovo Dagmar Beren. Děkuji, pane předsedo. Všichni víme, a to již dlouhou dobu, mnoho let, že otázka dárcovství orgánů, ale také otázky, které se týkají darování tkání a buněk jsou velice citlivé. A pan Dereglis právě řekla, že bychom se možná měli ještě podívat na starou legislativu. A já mohu z mé strany říci, že předtím pouze varuji, byla jsem tehdy stínovou spravodajskou pro tu legislativu a neměla jsem tady tolik zákonů, které by byly tak bolestivé. Takže chci říci, že jsme tehdy nediskutovali o těch otázkách jako nyní, ale tehdy jsme diskutovali pouze o embryonálních kmenovních buňkách. Tedy měli jsme veškeré ty variace těch etických diskuzí o tom, co tady vytváříme nějaká monstra. A já opravdu pouze mohu před tímto varovat. Máme robustní legislativu a co nyní jde? Jde o to podívat se na to, jak vypadá praxe v členských státech a musíme si ujasnit, co vlastně chceme. Tady mohu pouze podotknout. Praxe v členských zemích je prostě velice, velice rozdílná. A když hovoříme o tomto tématu, tak musíme mít musíme prostě mít tu odvahu to nějak eticky zhodnotit. Například dárcovství vajíčka, které je spojeno s velkými zdravotními riziky. Z pravidla je tam ještě hormonální léčba předtím. Je to horší či lepší než například darování äh, äh, Darování terikostní dřeně, äh, například když jde o terapii rakoviny, leukémie. Co je tedy, co má více hodnoty, co má méně hodnoty? Někdo, kdo pomůže někomu, kdo trpí leukémií a dá mu kostní dřeň, je to něco hodnotnější, hodnotnější dárcovství než dárcovství vajíčka, které pomůže otěhotnět ženě, která je neplodná. Dále se ještě nevědomujeme například dárcovství krve, což je pro nás naprosto samozřejmé, či dárcovství spermí, což pokládáme také za naprosto samozřejmé. Když tady naslouchám kolegyním a kolegům, lidé, kteří mají nemocné dítě, jistě velice trpí a neexistuje žádný zákon v nějakém členském článě, který by dovoloval, eh, jak si vytvořit dítě, který po pomocí kterého se pouze opravuje nějaké jiné dítě. Možná je to možné v Číně, ale ne v Evropské unii. Tam nejsou zákony na to, které říkají dětem, zda mohou mít další dítě, či, ne, či nemohou. Uh, tam jde prostě o to, zda je možné, aby dítě mohlo, aby rodiče mohli povolit darování tkáně od dítěte, které ještě není dospělé. A já vám říkám, já bych nechtěla být v kůži rodičů, kteří musí dozorovat o tom, zda tedy jedno jejich dítě má něco darovat proto, aby bylo zachráněno jejich druhé dítě. A myslím si, že nikdo na tomto světě by měl pocit, že takovéto rozhodnutí je rozhodnutí jednoduché. A proto musím říct, že mě celá tato debata poněkud bolí. A myslím si, že bychom měli do popředí dát eh, více spíše toto. Je to otázka, jaké šance poskytují poskytuje dárcovství tkání a buněk. A Francois Grosket zcela přirozeně poukázala na pupečníkovou krev a má naprostou pravdu. Velice rychle, nebude to trvat dlouho, budeme mít eh, jaksi osobněnou eh, medicínu. Budou tam lékařské přípravky, které budou k dispozici pouze pro určité konkrétní osoby nebo několik málo osob, a to je dobře. A druhá věc, já nechci mít soukromé banky pro tkáně a také nechci mít soukromé banky pro pupečníkovou krev. Já nechci, aby toto bylo, aby se z toho stal průmysl, aby to bylo v soukromé oblasti. Já se ptám, proč jsme nedosáhli toho, abychom měli buně, banky, buněčné banky u nemocnic proč lidé, kteří konvervují část své tkáně v bance, proč takovéto lidi nemají možnost to udělat tak, aby to bylo povinné, aby prostě toto bylo povinné ve všech členských zemích. A já bych velice ráda, kdyby toto, ta povinnost se dostala do této zprávy. Předseda, děkuji paní Rodberens a nyní bych rád dal slovo komisi, pokud by to bylo možné, na pět minut. Vím, že je to těžké, je to velice důležitá diskuze. A myslím si, že je to velice dobrá diskuze. Takže nejdříve komise a na závěr paní zpravodajka. Um, děkuji, pane předsedo. Komise by chtěla ocenit práci paní zpravodajky. Víme, že jste tomu věnovala hodně času a úsilí. A když se podíváte na výsledek, vidíte, že tato zpráva je dobře strukturovaná, byť ta diskuse je velmi složitá. Za komisi mohu říci, že sdílíme zájem parlamentu, že je potřeba vyvážit na jedné straně to, že se nabídnou občanům nové a cenné terapie i terapie stávající, ale na druhou stranu by to nemělo být na úkor komerčního využívání lidského těla. Mandát Evropské unie a komise je omezen na bezpečnost a na jakost. A řada zásad, o kterých tady hovoříme, je zatím v kompetenci členských států, což tuto diskusi ještě více komplikuje. Především, když hovoříme o kompenzaci a hranici mezi úhradou a platbou. Náhradou a platbou, pardon. Komise také vítá to, že se tato zpráva soustředuje na klíčové důležité body, například dohledatelnost a transparentnost. Tím si myslím, že by se vyřešila řada obav, které tady zazněly. Komise je také vděčná za to, že zmiňujete přímo otázku pupečníkové krve. Některé tyto návrhy jsou velmi důležité. Když se hovoří o pupečníkové krvi, a o kmenových buňkách, tak tady se nehovoří o zárodečných kmenových buňkách. A v tom je ta diskuse celkem komplikovaná. Nehovoří se tedy o zárodečných buňkách, ale o hematopoetických buňkách, které nacházíme třeba v, krev, v kostní dřeni a které už se 50 let používají pro uh, léčbu nebo v rámci léčby leukémie. A také tam je obrovský potenciál pro budoucí terapie. K tomuto potenciálu ale přistupujeme trochu opatrně, protože zatím ještě eh, nebyl přes přímo dokázán a je potřeba, aby veřejnost k tomu měla dostatek informací. Tady také vítáme bod 16 o zvyšování povědomí a o osvětových kampaních. U pupečníkové krve je podle komise důležitá ještě další věc. A myslíme si, že rozhodnutí o tom, jestli to bude soukromé nebo veřejné, je na členských státech, ale v této zprávě se zdůrazňuje, a to je významné, že potřebujeme mít dobrý operační rámec pro kvalitu a bezpečnost eh, těchto kmenových buněk, ať už daný operátor je soukromý anebo veřejný. Komise se zamýšlí nad určitými návrhy. Je prostě důležité, aby všichni aktéři plnili určité minimální požadavky na bezpečnost a kvalitu. Sdílíme obecný cíl veřejné dostupnosti potenciálních terapií pro občany. To ještě stále tedy u popečníkové krve. Na to bychom neměli zapomínat v těchto zprávách a děkujeme ještě jednou paní zpravodajce za to, že to velmi dobře pojednala v bodě 18. Takže těšíme se na konečný text zprávy Evropského parlamentu. A také by bylo dobré, aby ta zpráva se dostala do výboru členských států, tam, kde máme ty nejdůležitější odborníky z členských států. To je za komise pro tuto chvíli vše. Thank you. I'm going to have to try and be very quick on this. I'll cover the easy one. Jenom velice rychle. Nejprve ty jednoduché otázky. Eh, co se týče platby eh, v naturálích, tam se nehovoří o výměně orgánů nebo o něčem takovém a o penězích. Přivítám pozměňovací návrh, pokud to není jasné, ráda to vynechám. Tady jde o to výměna gamety za gametu. Co se týče dobrovolného dárcovství, ano, jedná se o dárcovství dobrovolné, nicméně se nahrazují náklady na případnou e, lékařskou péči, dopravu, ubytování a podobně. Co se týče kmenových buněk, tak někdo tady hovořil o kostní dřeni. Ano, kostní dření je důležitá, ale Existuje trust Anthony Lowland, který pracuje teď v podstatě pouze na kmenových buňkách z kostní dřeni. Je to také oblast, na kterou bychom se měli e, soustředit. Teď dobrovolné dárcovství. Někdo také hovořil o tom, že když kamarádka kamarádce věnuje vajíčko, tak je to v podstatě jako když někdo dá někomu ledvinu. Tam se těžko dá zajistit, jestli tam peníze budou nebo nebudou. Kromě toho z vajíčka se stane jednou dítě a ono je tak si dost těžké pro ženu se s tímto vyrovnat. Zabývejme se tím, uvidíme, jestli se to dá nějak udělat. E, teď e, pupečníková krev. Byla jsem v nemocnicích, viděla jsem, jak se to dělá, hovořila jsem o vedoucími, vedoucími odborníky, třeba panem Nanem v Římě, který nejprve se mi zdálo, že není tak nadšený z pupečníkové krve, ale pak se ukázalo, že tomu je naopak, že spíše eh, říká, že není dostatek pupečníkové krve v tuto chvíli k dispozici, aby to bylo, aby to bylo eh, k něčemu mnoha lidem. Soukromé odběry, odběrny eh, těchto typů krve jsou důležité, protože soukromé, eh, tedy veřejné nemocnice jsou ve velkých městech, a, takže musí být moder, mobilní odběrny, které už existují ve Spojeném království, a, které potom pomáhají také národnímu systému zdravotnictví. My jsme, já vím, že zatím se hodně diskutuje o tom, jak důležitá bude popečníková krev, jestli je to třeba vhodné eh, i pro použití u sourozenců nebo u toho dítěte v pozdějším životě. Pořád se o tom diskutuje, ale prostě pokud je šance pomoci dítěti, tak abych nezavírala žádné dveře. Um, je to opravdu dosti složitá diskuse, byla bych ráda, aby se o tom diskutovalo více ve výboru, takže je možné, že e, se posunou termíny. Ale jak říkala Dagmar, měli bychom tady vidět určité příležitosti pro zlepšení systému a pomoci lidem v jejich nemoci. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji paní Jana Kudakis. Myslím, že jsme měli velmi dobrou diskuzi. Ukázali jsme si tady celé spektrum různých aspektů, které se pojí s tímto tématem. Původně jsme plánovali lhůtu pro pozměňovací návrhy 3. května. Vy jste tady požadovali, abych se to odročilo. To tedy znamená, že celý náš časový harmonogram by se musel posunout. Please, micro. S mikrofonem, prosím. Ano, mohli bychom dostat ještě týden navíc pro pozněvací návrhy, příští týden je zelený a potom by se hlasovalo v červnu. One... Pokud se to protáhne o týden, tak se bude automaticky hlasovat v červnu. Dobrá. Pokud všichni stínoví zpravodajové souhlasí, pokud všichni stínoví zpravodajové, zpravodajové souhlasí, tak se bude v plénu hlasovat v září. Dobrá, tak to prodloužíme. Děkuji. A pojďme dále. Ist. Další bod na pořadu jednání je bod číslo 21. Mechanismus civilní ochrany Unie. Ochrana před katastrofami, Spravodajkou je paní kolegyně Gardini, dostane slovo jako první, aby nás uvedla do tématu. Prosím. Děkuji za slovo. Je to naše první příležitost pro eh, výměnu názorů ve výboru Envy. Eh, přestože už jsme zahájili práci, proběhla už různá setkání, mnozí kolegové se jich účastnili. A nejenom oni. Já budu velice stručná, protože to nejzajímavější je možnost vyslechnout si stanoviska různých skupin, různých zemí, které jsou zde zastoupeny v parlamentu, což je náš společný dům. Dnes tady hovoříme o něčem, co je důležité. A chci připomenout, že když jsme v září hlasovali o, o reakci Evropy vůči velkým katastrofám, tak jsme dosáhli v podstatě jednomyslnosti, byla tady široká podpora a nám se podařilo eh, reagovat na žádosti 90% evropských občanů podle tedy Eurobarometru, kteří se domnívají, že by mohli očekávat od Evropy více, pokud je o řešení případných katastrof jakéhokoliv charakteru nebo rozsahu. Samozřejmě velké katastrofy, které eh, vzhledem ke zásadě subsidiarity není možné zvládnout na eh, regionální nebo národní úrovni. A komise eh, zareagovala na naše očekávání a přišla s tímto návrhem, a to do konce loňského roku. Měli jsme tedy dostatek času na to, abychom se podívali na dané téma, zanalizovali návrh komise bod po bodu a myslím si, že jako vždy je možné návrh ještě zlepšit. Mnohé úvahy, které jsou v návrhu, tak myslím si, že když se budeme držet těch hlavních směrů, tak eh, by to mohlo být v pořádku, ale pak jsou tam některé body, které by mohly vzbuzovat určitou nedůvěru nebo obavy v některých členských státech, ale opět vždy s ohledem na to, jaká je v dané zemi struktura. Takže v případě těch pokynů je zapotřebí jít více do hloubky a ještě provést nějaké změny, tak, aby to odpovídalo 27 různým členským státům, protože i ten pojem eh, civilní ochrana se nepoužívá stejně ve všech zemích EU. Já jsem Italka a my i na základní škole hovoříme o civilní ochraně, je to běžný pojem, ale pak jsou některé země, které přestože existují eh, opatření, tak ten pojem není známý. Takže je zapotřebí, abychom našli něco, abychom měli jednu vizi, která bude jednotná evropská a platila a byla by použitelná pro všech 27 členských zájmů zemí. Pokud dá některé signály, které jsou znepokojivé, alespoň eh, tady v parlamentu takové neoficiální fámy, tak ty vychází právě z tohoto. Protože jestliže se podíváme na jednomyslnost zářijové hlasování, tak mohou z toho vyvodit závěr, že všichni se shodneme tedy na obsahu. To znamená, pokud jde o cíl, tak v tom není problém, v tom se shodneme. A myslím si, že tento návrh je skvělý základ, na kterém můžeme pracovat a posunout tento projekt dále. Chci připomenout, že hlavní věcí je mít nebo přejít od ad hoc reakce na katastrofy k systému, kde budeme mít prevenci, kde můžeme předcházet a kde budou opatření, která eh, členské státy Eh, mají poté k dispozici jakožto reakci na katastrofu. A chci připomenout, že civilní ochrana nadále zůstává eh, v kompetenci členských států, to znamená, že, člen, že tento návrh nic na tomto měnit nechce. Máme tady hm, solidní právní základ, který vyplývá eh, z provádění reform, jež vyplývají ze Sabonské smlouvy. Civilní ochrana tady již existuje a tento materiál je podle mě výsledkem roku a roku, let a let zkušeností v dané oblasti. Ještě jednou tedy zopakuji, že ten dokument považuji za skvělý pracovní materiál. Hodně se tam eh, vystvihují kapitoly, které jsou z některých aspektů také nové, je to prevence a příprava. Bude tady nové eh, centrum reakce nebo středisko reakce na naléhavé situace, což je důležité, protože to všechno může urychlit, eh, může to snížit eh, byrokratickou zátěž, zefektivnit věci a tak dále. Pak jsou tady ještě další body, které jsou trochu citlivé. Je to financování, řízení rizik, vzdělávání těch dobrovolníků, specializované vybavení členských států, tak, aby mohli zahájit okamžitě mobilizaci kdykoliv, kdy je zapotřebí, aby EU reagovala společně. Jinými slovy, tady eh, mnoho různých aspektů, různých stanovisek, eh, kde můžeme jít více do hloubky, ale myslím si, že nemůžeme si dovolit to, abychom se nechali protéct tu příležitost mezi prsty, abychom neposkytli eh, občanům nástroj a chceme, aby Evropa se dotýkala každodennosti našich občanů prostřednictvím různých kampaní, různých eh, opatření, informace už na úrovni škol u těch nejmenších. Máme tady to číslo pro naléhavé eh, případy 112. Eh, musíme více podpořit známost tohoto čísla a Závěrem chci říci, že si s potěšením vyslechnu názory kolegů a doufám, že naše práce bude stejně plodná, jak tomu bylo v loňském roce. Vám předsedá, děkuji paní Gardiny a teďka můžeme zahájit už diskuzi se stínovými zpravodaji. Prvnímu, první slovo má Edith Estrela. Děkuji, pane předsedo. I my vítáme návrh komise a e, vychází vstříc pozicím, které parlament již několikrát opakoval, a to již několik let. Myslím si, že fakt, že tento názv, návrh zjednodušuje stávající nástroje, je pozitivní a je dobré, že návrh chce posílit evropskou spolupráci tak, aby byla efektivnější, zejména v oblasti prevence a rychlejší v oblasti reakce na katastrofy. I v oblastech, které se týkají například financování, si myslíme, že ta skutečnost, že se to eh, zaintegrovalo do nové kapitoly, je pozitivní, že to celou věc zjednodušuje, objasňuje a dovoluje to členským státům, aby se chopili inici, iniciativy a rovněž, aby si vyžádali finanční pomoc Evropské unie pro operace, do kterých jsou zapojeny, do kterých je zapojeno více členských států. E, zejména se to také týká kofinancování pro náklady za dopravu. Referenční ustanovení respektují víceletý finanční rámec 2014 až 2020. Znamená to tedy, že mohou vstoupit v platnost až 1.1.2014. 2014. Rovněž si myslíme, že struktura předloženého dokumentu je dobrá, je jasná, a to proto, protože se na, zakládá na čtyřech základních blocích. Máme tam politiku civilní ochrany, prevence, příprava, reakce a externí dimenze. A navíc je tam kapitola, o které jsem již hovořila. To je kapitola, která se týká finančních nařízení. Jsme tedy toho názoru, že je tam celá řada velice pozitivních aspektů a je zde tedy snaha zaručit to, aby jsme měli lepší koordinaci, efektivnější a rychlejší reakci. A rovněž je to propojeno s externí dimenzí. To tedy znamená, že to podporuje koherentnost v rámci mezinárodního úsilí, koordinuje to poskytování pomoci pomocí tohoto mechanismu. Rovněž eh, to zlepšuje žádosti na OSN či poskytování pomoci odpovídající mezinárodní ze strany odpovídající mezinárodní organizace. Ten návrh také respektuje zásady subsidiarity a proporcionality, proporcionality, proporcionality což je něco, co chválíme a v tomto smyslu jsme toho názoru, že tento návrh je dobrý a je to dobrý základ pro naše další práci. Takže s napětím očekáváme návrhy paní Gardiny, abychom se potom mohli k celé věci detailněji vyslovit a předložit naše pozměňovací návrhy a naše podněty. Děkuji. Děkuji Edy Estrele a nyní máme zde na výboru Envy premiéru. Máme zde novou kolegyni, kterou jsem přivítal již včera je to kolegyně Tajnach a ona je zároveň stínovou zpravodajkou Rebeka Tyler, já vás zde srdečně vítám u nás na výboru. Těšíme se na dobrou spolupráci a předávám vám slovo. Prosím, děkuji. Jménem skupiny Ali bych chtěla přivítat tento návrh Evropské komise. Je logické poučit se ze zkušeností z minulých let jak Evropská unie reagovala na katastrofy v členských státech. A především vítám to, že tam je kapitola o prevenci. To je velmi smysluplné. Je důležité, jak už jsme říkali, že občané očekávají, že Evropská unie bude schopna lépe pomoci, pakliže dojde k přírodním katastrofám, záplavám a podobně. Lidé očekávají, že evropské země si budou vzájemně pomáhat. Těším se tedy na návrh zprávy paní Gardine. Děkuji. Und als nächstes spricht... Děkuji a jako další Zdá se, že jsme se již propracovali seznam řečníků. Takže bude hovořit paní Krostet. Ona požádala o slovo a máte dostatek času, kolegyně. Opravdu můžete si dohnat vše, co jste nemohla říct si tento týden. Děkuji, pane předsedo. I navzdory tomu budu velice stručná. Měli jsme příležitost o těchto otázkách již diskutovat. Například v roce 2011 jsme měli zprávu z vlastního podniku, podnětu a tehdy jsem připomněla, jak důležité je, abychom zlepšili reakční kapacitu Evropské unie, že je třeba, abychom zmobilizovali zdroje a kompetence v oblasti humanitární ochrany a pomoci a ochrany před katastrofami. Naším základem je zpráva, zpráva Barnie, ve které bylo celá řada elementů a já jsem si jistá, že naše kolegyně paní Gardini veškeré tyto elementy do svého textu zapojí. Chtěla bych to tady krátce nadnést. Jinak bylo řečeno, že v této oblasti dochází k velkému mrhání finančními prostředky, eh, ke zdvojené práci, k nedostatečné efektivnosti a koordinaci, tím se ztrácí čas. Bylo tehdy konstatováno, že je třeba vyvinout systém na základě integrovaného přístupu ze zdola nahoru, samozřejmě vždy na základě dobrovolnosti, dobrovolných pomocníků a že to musí vycházet z členských států. Jde o reakční schopnost, jde rovněž o velmi odlehlé oblasti a země a oblasti mimo Evropskou unii, které jsou často velice vzdálené od evropského kontinentu. I pro ty je třeba něco udělat. Samozřejmě, paní Gardini to zmiňovala, vždy je třeba zachovávat zásadu subsidiarity. Není to ale pouze uh, subsidiarita členských států, ale také je to i subsidiarita vůči OSN. Některé pokroky jsme již zaznamenali, například máme eh, na celoevropské úrovni 112 číslo pro nouzové volání. Pak jde ovšem o to, abychom byli schopni mm, jak si provádět akce i ve třetích zemích, abychom byli schopni zajistit konzulární a diplomatickou ochranu. Já si myslím, že to vše by mělo být do textu zapojeno. Doufám, že to paní Gardiny pokryje. Ještě jednou připomínám, máme zprávu Barni a to je dobrý základ pro veškeré další úvahy. Předseda děkuji François Krostet a nyní bych udělil slovo komisi. Prosím. Thank you very much, um... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropský parlament poprvé spolu rozhoduje o této agendě, tak bych chtěl ještě jednou zopakovat, že Evropská komise se velmi těší na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem obecně a konkrétně s tímto výborem a se spravodajkou. Podpoříme výbor, budeme se snažit dosáhnout eh, s vámi co nejambicioznějšího výsledku v této oblasti, která je důležitá pro občany, jak říkala paní Gardine, ale v minulosti byla také důležitá pro tuto instituci i pro radu. Jak říkali ostatní kolegové a kolegyně, podle posledních průzkumů Eurobarometru se prokázala jasná podpora občanů pro tuto práci, ale také hovořili o potřebě dále rozvést tuto spolupráci v civilní ochraně na evropské úrovni. Doufám, že se nám podaří dosáhnout ambiciozní dohody mezi parlamentem a radou, a to celkem rychle. Rád bych zopakoval jenom tři body, které jsou z pohledu komise v tomto návrhu důležité. Za prvé, tento návrh je zcela v souladu se zásadou subsidiarity, respektuje důležitou roli sehrávanou místními a regionálními orgány při ochraně svých občanů. Naším východiskem je, že regionální a národní orgány jsou nejlépe z to reagovat v případě takovéto katastrofy. A to je jedním ze středobodů tohoto návrhu. Evropská unie má pouze doplňovat, podporovat, případně koordinovat tuto práci. A to jsou oblasti, které se snažíme rozvést v tomto návrhu. Za druhé, prevence. Myslím si, že je potřeba razantně postupovat ku předu v této oblasti a poskytnout přesnější pravidla z evropské úrovně pro prevenci takovýchto katastrof. Takže poprvé Připravujeme integrovaný přístup, který se zabývá nejenom přípravou na katastrofy a reakci na ně, ale také prevencí takovýchto katastrof. A konečně přípravnou práci ještě dále posilujeme prostřednictvím nástrojů, které nám umožní rychlejší reakce na to, když reakce vznikne, když eh, katastrofa vznikne dobrovolné sdílení, evropské financování v případě eh, nějakých nedostatků, to vše se dá vykládat tímto způsobem. Rozhodli jsme se postupovat směrem od stola nahoru, decentralizovaně a využívat co nejvíce prostředky již existující v členských státech dobrovolně sdílené. Je potřeba zdůraznit, že se jedná o dobrovolný nástroj. Z této legislativy vyplývá velmi málo závazných požadavků, ale přesto se domníváme, že je potřeba tady spolupracovat s členskými státy a Evropským parlamentem. Budeme se tedy těšit na další práci v této oblasti a e, na to, že se vrátíme k této tematice co nejdříve. Děkuji. E, vítám tady dánské předsednictví. Je to skvělé, že jste tady dnes mezi námi a můžete zaujmout stanovisko i k této legislativě. Ještě jednou vás vítám a máte slovo. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci s Evropským parlamentem u této agendy. Jak říkala komise, je to první agenda, kde se takto společně rozhodujeme na návrhu eh, komise na základě Lisabonské smlouvy. Když začalo dánské předsednictví vyjednávat v únoru v pracovní skupině o civilní ochraně o tomto návrhu, eh, začala pracovat velice intenzivně tato skupina. Teď máme první informace na základě kterých budeme schopni v pracovní skupině předložit kompromisní text a také budeme schopni informovat Evropský parlament o hlavních nedořešených otázkách. Tato první inventura názorů členských států vedla k několika zjištěním. Některé členské státy se staví zdrženlivě především k novým aspektům tohoto návrhu. Na druhou stranu také ještě není úplně jasné, jak to bude vypadat z dopady těchto nových prvků v návrhu komise. Členské státy vítají sloučení dvou stávajících právních aktů do jednoho. Ale spolupráce v oblasti civilní ochrany je národní odpovědností a nezačíná od nuly. Dnes už existuje rozšířená spolupráce, kterou, které napomáhá Evropská komise. A tato spolupráce funguje v řadě oblastí, ve kterých můžeme pomoci solidárně zemím, které byly postiženy katastrofou. Členské státy také ocenili jasnou strukturu tohoto návrhu, kde je zvláštní kapitola o preventivních opatřeních. Pane předsedo, rád bych vás ještě informoval o tom, že dánské předsednictví se rozhodlo zorganizovat orientační diskusy na zasedání Rady 7. a 8. června, tedy Rady pro vnitro a spravedlnost. Záměrem této rozpravy není dospět zatím žádnému rozhodnutí, ale spíše zrychlit práci na dořešení tří otevřených otázek. Otevřených otázek. To jsou otázky, na které jsme se zatím ještě plně nezhodli. Víme však, že nové prvky, jako například dobrovolné sdílení, prostředky financované z EU, zvýšení spolufinancování EU dopravy a, a plány pro řízení rizika by měly být diskutovány ministry na zasedání rady v červnu. Takže, pane předsedo, jenom abych to rychle zhrnul, v podstatě v tuto chvíli se snažíme vyjasnit některé prvky návrhu komise, než se dopracujeme ke společnému postoji členských států. Budeme se těšit na další spolupráci s tímto výborem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď chci dát slovo paní zpravodajce, aby mohla odpovědět. Prosím. Sí, grazie. Eh... Děkuji. Vyslechli jsme si mnohé kolegy, kteří vyjádřili svá pozitivní stanoviska, za což děkuji. Děkuji za vaši ochotu pracovat na tomto tématu. A myslím si, že to je nástroj, kterého si občané velmi cení. A přeji si, aby toto pomohlo také radě, která se sejde v červnu, aby překonala rada to váhání v některých aspektech. Myslím si že totiž, že i vlády v tomto okamžiku potřebují dát konkrétní odpovědi občanům. Potřebují, aby občané se dívali na to, co děláme v institucích, tedy i v Bruselu, aby se na to dívali jako na opatření, která jsou pro ně, která eh, jsou reakcí na jejich potřeby, na to, co cítí. Já si myslím, že tady není zapotřebí již nic doplňovat. Já beru v potaz ten pozitivní přístup, ochotu postupovat konstruktivně a doufám, že skutečně po Černové radě se budeme moci eh, pozitivně dívat na dosažení dohody. Jsou tady určité lhuty platné pro rok 2013 a doufám, že se nám podaří dosáhnout schody eh, v prvním čtení. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji paní Gardíny stručně, jak vypadá časový harmonogram. My jsme příslušným výborem a pozměňovací návrhy budeme řešit 20. až 21. června. A lhůta pro předlo- Stejně tak o zprávě budeme diskutovat 20. 21. 6. ale 26. září je lhůta, konkrétně v 15 hodin, pro předložení pozměňovacích návrhů. Budeme mít diskuzi o pozměňovacích návrzích 5. Eh, a 6. listopadu. V Envy proběhne hlasování 28. a 29. listopadu podle plánu a na lednovém eh, plenárním zasedání bude konečné hlasování 13. Děkuji tímto za diskuzi. Můžeme přejít k dalšímu bodu. Je to bod 22. Jedná se o otázku k ústnímu zodpovězení, kterou položila Chris Davis. A to ve věci Evropských zoologických zahrad. Tímto dávám slovo Chrisovi, aby mohl odůvodnit položení eh, své otázky k ústním zodpovězení, aby ji upřesnil. Prosím. Um, děkuji, pane předsedo. Ta původní otázka byla eh, v pořadu jednání, takže nejprve by možná bylo dobré, aby komise odpověděla na tu otázku a potom já budu mít doplňkové otázky. Dobrá, v tom případě dám slovo komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská komise se těší zájmu Evropského parlamentu a tohoto výboru o Evropské zoologické zahrady. Existuje směrnice o zoologických zahradách a víte, že komise chtěla hlavně prostřednictvím této směrnice posílit podporu uchování biologické rozmanitosti. Existují v tomto smyslu určitá opatření, která máme pojednána ve dvou směrnicích a strategii pro biologickou rozmanitost. Platí jak pro Evropskou unii, tak eh, pro globální úroveň. Tato směrnice je více než 10 let stará a uvědomujeme si už několik let, že je možné provádět takovouto práci v oblasti uchování biologické rozmanitosti i mimo samotný biotop zvířat a že zoologické zahrady mohou sehrávat určitou úlohu v zachování biologické rozmanitosti. Nedávno jsme dokončili studii týkající se zachování biologické rozmanitosti prostřednictvím opatření ex situ. Byla do toho zapojena Evropská asociace zoologických zahrad a tato studie říká, že zoologické zahrady skutečně mohou sehrávat eh, velmi důležitou roli v uchování eh, živočišných druhů. A zoologické zahrady mohou umožnit eh, odchov ohrožených druhů a jejich vypuštění do přírody. Provedli jsme tedy tuto studii, protože jsme chtěli v této oblasti přijmout budoucnosti opatření. Sledovali jsme také výsledky eh, studií nadace Born Free, se kterou jsme v pravidelném kontaktu. Budeme navazovat na jejich výzkum. Už jsme s nimi, tedy s Born Free, diskutovali o tom, jak nejlépe bychom mohli navázat na jejich výsledky. Eh, ten jejich výzkum byl opravdu celkem hloubkový a poprosili jsme je o to, aby eh, tvrzení, se kterými přišli ještě více, podložili. A následně by potom Evropská komise mohla jakožto strážce smluv se zabývat tím, jestli je potřeba učinit nějaká opatření právní povahy, legislativní povahy. Z prvních kontaktů, které jsme měli s Born Free, jsme vyrozuměli, že oni by byli raději, aby Evropská komise nepřijímala žádné legislativní návrhy v eh, první fázi, tak aby oni mohli aktivněji pracovat eh, s členskými státy. My tedy počkáme na výsledky prvních kontaktů eh, Born Free s členskými státy a uvidíme, co se bude dále dělat v této oblasti. My především máme ověřovat řádnou transpozici. A když zjistíme, že transpozice v pořádku nebyla, tak můžeme učinit právní kroky. Už jsme, ta, už jsme to udělali a už máme dokonce první rozsudek Evropského soudního dvora, který umožnil členskému státu následně a zajistit, aby transpozice směrnice o zoologických zahradách byla v souladu s evropským právem. A v neposlední řadě chci říci, že zadáme rámcovou smlouvu pro zjištění toho, jak nejlépe se dá zlepšit řízení zoologických zahrad. Dalším cílem je, aby členské státy na evropské úrovni lépe využívaly zoologický zahrad. Děkuji. Také děkuji, Chris Davis, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tuto odpověď komise velmi vítám. Jsem rád, že tady je paní ředitelka, aby mohla odpovědět na tuto otázku, protože, jak víte, tak to vycházelo z publikace zpráv právě dace Born Free, které eh, sledovaly zoologické zahrady v Evropské unii. Nebyly to všechny členské státy, pokud vím, tak náhodně vybrali zoologické zahrady, které studovali, ale přesto tato studie je to nejkomplexnější studií zoologických zahrad a jejich dodržování směrnice o zoologických zahradách, která byla přijata před velmi dlouhou dobou. Nevím, jestli, jestli jste tu směrnici viděli, je velmi krátká, hovoří se tam o tom, že zahrady musí mít licence a že musí plnit určité standardy a že mají přispět také k uchování biologické rozmanitosti, že mají provádět osvětovou činnost a dále, že zvířata mají být uchovávána v prostoru, která vyhovují jejich biologickým potřebám. Nemá to být vězení pro zvířata, Nikdo se nechce koukat na zvířata, která trpí. V této zprávě se říká, že velmi často tyto standardy dodržovány nejsou, ale většinou je to kvůli tomu, že o těch standardech lidé nevědí, než kvůli tomu, že by chtěli být krutí. Pochopitelně, že můžeme říct si komisi, aby eh, spustila postup o nedodržování smlouvy pro a ti všem členským státům, ale to Eh, si myslím, že nebude úplně produktivní. Myslím si, že je lepší, aby podporovala členské státy k tomu, aby přijímala tato opatření. Existuje řada zoologických zahrad v Evropě, které eh, mají opravdu skvělý, skvělou úroveň. Řada z nich je členy Evropské asociace zoologických zahrad. Myslím, že 270 eh, je z těch 4 tisíc, které najdete v Evropě. Ta asociace EASA má opravdu mnoho informací a myslím si, že je škoda, že tady existuje konflikt mezi těmi asociacemi a organizacemi, které se snaží podporovat vyšší standardy, protože výkonný ředitel EASA Leslie Dicky, což je skvělý profesionál, napsal tady některým poslancům, aby eh, nešli na tu prezentaci na Dace Born Free, je tam určitý konflikt, protože ta nadace Born Free nemá ráda zoologické zahrady, nechtějí, aby vůbec zoologické zahrady existovaly. Nicméně, tady v parlamentu Will Travis, její šéf, řekl, že prostě zoologické zahrady tady stejně ještě 100 let budou minimálně, tak je v mezičase potřeba zajistit ty nejlepší standardy. To je pragmatické. Bylo by dobré, aby se tyto organizace dohodly. Možná, že, pane předsedo, vy byste jim mohl pomoci v překonání jejich konfliktů v rámci tohoto výboru. Teď pár otázek na komisi. Z toho, co říkala paní ředitelka, jsem pochopil, že ty zprávy Born Free byly užitečné a že jste je využívali. Článek dvě směrnice je problematický. Souhlasíte? V článku dvě se říká, že pokud zoologické zahrady nemají velké množství zvířat, tak se na ně nevztahují tyto eh, podmínky. Nicméně to velké množství není definováno. V Itálii mi říkali, že je 60-70 zoologických zahrad, ale licenci má jenom 8. A za druhé, když hovoříte se zainteresovanými stranami a s EASO, jste ochotní pracovat na nějakém kodexu správného chování, tak aby členské státy mohly tuto krátkou směrnici vykládat a provádět? A pokud ano, tak kdy prosím? A za třetí, Zváží komise další opatření, která by umožnila větší spolupráci inspektorátů členských států, aby se mohly, eh, aby se mohly vyměňovat zkušenosti a aby tady vznikla vůbec evropská týmová práce v této oblasti. A v neposlední řadě, vy jste hovořili o biologické rozmanitosti, ta je důležitá. Pokud všechny zoologické zahrady, které nejsou, které nemají licenci, ale jsou eh, v nich zvířata a ohrožená, tak pokud přispějí k zachovávání rozmanitosti, tak si myslím, že eh, to bude velmi pozitivní. Můžete to nějakým způsobem podpořit, tak aby se tato směrnice efektivněji využívala. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Chrisy. Chris Davis tady položil otázku komisi. Chtěl bych dát komisi možnost odpovědět a nyní chce vystoupit paní Okony, Joe Lyden a Andes Barea. Ty mám na seznamu řečníku, tak poprosím o stručnost, tak aby komise také měla šanci odpovědět. Paní Okny, prosím. Président, mais c'est un sujet important. Budu stručná, pane předsedo, je to opravdu důležité téma. Drahé kolegyně a drazí kolegové, buďme prosím pragmatičtí. V čem spočívá problém? Problém spočívá v tom, že existuje evropská směrnice, kterou jsme si přáli dříve, než byla přijata. My jsme si tedy přáli evropskou směrnici, je to úžasný text, který existuje, věnuje se to zoologickým zahradám a akváriím. Jistý počet zoologických zahrad v Evropě ovšem tuto směrnici neuplatňuje. Máme tady majitele zoologických zahrad a akvárií, kteří jsou špatní. Ale existují také provozovatelé restaurací, kteří jsou dobří a kteří jsou špatní. Máme poslance Evropského parlamentu, kteří jsou dobří a jiné, kteří jsou špatní. Jak tedy nalézt dobré řešení? Máme vytvářet nové zákony tak, abychom přijali tvrdší směrnici, to sice neříkal kolega Chris Davis, ale takto se vyjádřili různé nadace. Já si myslím, že stávající směrnice, která je nyní stará 10 let, je rozumný základ a že není třeba formulovat nic nového. Proč? Protože odpovědné osoby ze zoologických zahrad, které jsou součástí odpovědící organizace, tuto směrnici plně implementovali a uplatňují. To jsou v dnešní době místa, kde se chrání jisté druhy zvířat, kde jde o to rozmnožovat ty biologické druhy, u kterých je to třeba. Takže takovéto eh, zoologické zahrady velice dobře slouží uchovávání biologické rozmanitosti. Ale já si nejsem jista, že pokud přistoupíme k tvrdším eh, opatřením, k tvrdší legislativě, že to donutí implementovat směrnici ty, kteří stávající směrnici neimplementují. Dále, eh, nadace Born Free eh, chce, abychom zavřeli zoologické zahrady, aby zvířata mohla žít ve volné přírodě. To ale není řešení, protože právě zoologické zahrady přispívají k uchovávání biologické rozmanitosti. A navíc je zde ještě obchodní komerční činnost. Tedy přestaňme s tímto dogmatem, přestaňme uzavírat oči před eh, hospodářskou činností, ekonomickou činností zvířat, promiňte, zoologických zahrad. Tam eh, je několik tisíc přímých pracovních míst, 11 tisíc nepřímých pracovních míst. Zoologické zahrady vytváří také pracovní místa. Je to přinatá hodnota, jsou to daně, které platí, obrat. Je to prostě ekonomická činnost, která tam existuje. Předseda, nyní má slovo Jo Leinen. Mm, děkuji. Jistě je dobré, že hovoříme o zoologických zahradách v Evropě, protože mají velký, velmi výz, velký význam. Ročně navštěvuje zoologické zahrady na milion evropských občanů. Jsou to děti a mladí lidé, kteří se v zoologických zahradách také něčemu učí, ale je třeba, aby zahrady byly dobře vedeny. Nemyslím si, že potřebujeme nový zákon, ale potřebujeme, aby stávající legislativa směrnice o zoologických zahradách byla plně implementována. A já se ptám, komise, jakým způsobem se tato směrnice transponuje. Monitoruje to komise, existuje tam spolupráce mezi členskými, eh, promiňte, mezi úřady členských států? Eh, scházejí se odpovědní pracovníci zoologických zahrad, aby společně hovořili o standardech a pokynech. Implementace, to je to, o co jde. A na to si musíme posvítit. Nepotřebujeme tady vést ideologický boj o tom, zda chceme zahrady či ne. Zoologické zhlady existují, mají mnoho dobrých stránek, protože chovají biologické druhy a druhy zvířat, které, které by jinak vymřely. A opravdu my se musíme zaměřit na provádění, na implementaci. Děkuji Jo Lajnenovi a nyní v neposlední řadě kolegyně Andres Barea. Prosím, krátce. Mi compañera Andres Perello, que es... Děkuji. Nahrazuji tady kolegu Perelia, který je členem tohoto výboru. Kolego, kolega se myslí, že tato otázka je na místě. A samozřejmě zoologická zahrada je podnik, ale na druhou stranu je to také místo, kde chráníme živočichy, kde se provádí studie, kde přispíváme k zachování druhů a Komise předložila zprávu a, o ochraně živočichů v zoologických zahrada, zahradách. A myslím si, že zoologické zahrady se musí o zvířata starat. Není to tak, že by se to zneužívalo. To, zoologické zahrady jsou tady kvůli zachování druhů. A v článku 2 směrnice, která je stará 10 let, tak tam se hovoří o eh, hlasování nebo o možnosti zasáhnout. Ale jsou tady zoologické zahrady, které nemají licenci. A aby mohli tu zoologickou zahradu přizpůsobit, my máme dva dotazy. Chce komise změnit článek 2 směrnice a pak eh, ta procentní hodnota a dostání nebo získání licence. Chcete změnit tu procentní hodnotu? Pak tady ještě ze strany komise zaznělo, že ne všechny členské státy transponovaly eh, směrnici správně. A nás by zajímalo, jaké eh, je množství členských států, které neprovedly správně směrnici. Nemusíte jmenovat konkrétně, o jaké státy jde, ale zajímal by nás počet. A závěrem Eh, k té asociaci Born Free. Oni říkají, že chybí údaje, ale je to organizace, která má své vlastní zájmy. Existují eh, různí pozorovatelé s různými zájmy, ale myslím si, že je pravda, že bychom mohli mít um, lepší údaje nebo přísnější údaje, když budeme mít uh, konkrétní pravidla pro inspektory z členských států. Pan předseda. Pokud je o uh, Eh, to, co říkal kolega Leinen a, a o zoologických zahradách. Já jsem otec dvou dětí, takže také eh, pro mě zoologické hrady, zahrady mají důležitou roli, funkci a měli bychom tam eh, tedy umožnit lidem, aby se podívali na takovéto živočišné druhy. Komise, prosím, můžete zodpovědět dotazy kolegů? Thank you, Děkuji, pane předsedo. Pokusím se nejprve odpovědět na otázku Chrisa Davise. Díky této nové smlouvě, kterou se chystáme uzavřít, chceme, aby nám pomáhal externí partner při přípravě tohoto instrukčního dokumentu. Je to dokument, o kterém budeme diskutovat se všemi zainteresovanými stranami. To tež platí i pro nadaci Born Free s členskými státy, s EASO. Členské státy konec konců jsou v prvé řadě odpovědné za své zoologické zahrady a budeme také o tom diskutovat svědci. protože středobodem našeho úsilí je uchovat biologickou rozmanitost a chránit živočišné druhy. A z toho důvodu bude důležité, aby se do tohoto procesu zapojili i vědci. Nevíme ještě úplně přesně, jaký bude konkrétní výsledek, ale doufáme, že na konci toho procesu se nám podaří uspořádat zasedání se zainteresovanými stranami a členskými státy. Na tomto zasedání předložíme členským státům výsledek této práce a doufáme, že členské státy u této příležitosti se zaváží k tomu, že provedou další opatření. To je tedy jeden aspekt. Chci se také vyjádřit o praktické práci, kterou provádíme, na to jste se nás také ptali. spolu s kolegy, kteří mají na starosti zdraví, a probíhají pravidelná školení veterinářů zoologických zahrad v členských státech. V rámci těchto školení chceme více informovat o ochraně ohrožených druhů a zachování biologické rozmanitosti. Co se týče článku dvě směrnice, a co to znamená slovo významné, tedy významné množství, Myslím si, že pan Chris Davis již je v této sněmovně poměrně dlouho a jako řada z vás se účastnil řady legislativních procesů. Já si uvědomuji, že se nám nevždy podaří dosáhnout jasných formulací právního textu. Uznávám, že je potřeba, aby veškeré legislativní návrhy byly formulovány co nejlépe a co nejjednodušeji proveditelné. Tady v tomto konkrétním případě jsme si také všimli toho, že podobné problémy jsme zaznamenali i u jiných legislativních návrhů. Ano, máte pravdu. Není to úplně jednoduché vykládat, ale snažíme se. Teď k dalším otázkám. Padly dvě otázky. První položil pan poslanec Jo Leinen také inspekcím a kontrolám, které provádí komise. Tady se domníváme, že v prvé řadě jsou strážcem právní úpravy členské státy. A je tedy na členských státech, aby prováděli příslušné kontroly. jak si je tento výbor zajisté vědom, Evropská komise připravuje přeskum doporučení týkajícího se kontrol životního prostředí. Jedno doporučení již existuje. Zabývá se především ekologickou legislativou a průmyslové povahy, nezabývá se a ekologickou legislativou, která se spíše týká ochrany životního prostředí. Nevím, jestli v novém návrhu a přeskumu tohoto doporučení se budeme zabývat ochranou životního prostředí těmito prvky, protože eh, je to konec konců velice široké téma. A je to velký kus práce Teď se chci ještě vrátit k jedné otázce. Bylo řečeno, že ne všechny členské státy řádně transponovaly tuto směrnici. Já jsem se možná vyjadřila špatně, pane předsedo, za co se omlouvám. Transpozice směrnice je v členských státech v pořádku. Objevil se jeden případ, který se nakonec dostal až k Evropskému soudnímu dvoru, a dotčený členský stát nakonec upravil svou vnitrostátní právní úpravu. Takže z toho pohledu transpozice je v pořádku. Děkuji. Děkuji za rozpravu, i za ústní dotazy, za odpovědi komise. Určitě se tím tématem budeme ještě dále zabývat. Všem přeji teďka dobrou chuť k obědu a uvidíme se opět ve tři hodiny. Budeme mít hosta, Kony eh, Hidegard, a prosím vás, eh, paní komisařku, a prosím vás, abyste tady byli tedy přesně ve tři hodiny. Děkuji.